Dámy a pánové, vítejte na zasedání rozpočtového výboru. První věc je přijetí návrhu pořadu jednání, pakliže nejsou námitky, považujeme pořad jednání za přijatý. Ano? Fajn. Za druhé, oznámení předsedy. Ehm, rozhodnutí koordinátorů z 30. září 2019 najdete ve složkách. Pakliže nejsou námitky, vůči těmto rozhodnutím považujeme je za přijatá. Za třetí schválení zápisu opět ze 14. října. Pokud nejsou námitky, považuje se to za schválené. Dál. Budeme hlasovat. Za prvé, dohoda o udržitelném partnerství v odvětví rybolovu mezi Evropskou unii a Gambijskou republikou a prováděcí protokol k této dohodě. No, ale ještě než budeme hlasovat, uděláme si test hlasovacího zařízení, abychom si ověřili, že vše funguje tak, jak má. Zahajuji testovací hlasování. Končím testovací hlasování. Hlasovali všichni. Takže nehlasovali všichni, hlasování stále otevřeno. Tak teď už hlasovali všichni. Fajn, konec hlasování. Výsledek sice není relevantní, zásadní je, že nám e, zařízení funguje. Fajn, takže První hlasování, tady to partnerství v, odvětví rybolovu, jmenovité hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Dál. Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo. Ehm, já jsem se právě dozvěděl, že rada odmítla tento fond pro globalizaci na pomoc pracujícím, kteří přišli o práci v důsledku globalizace. Je mnoho případů, které mm, mají podobný průběh, že byly schváleny a rada to odmítla, takže já myslím, že Eh, ta pozice rady je nepřijatelná, je vidět, že důvěra mezi komisí a členskými státy neexistuje a to je eh, velmi znepokojivé. A pak je tady ještě další situace a další otazník a to, že tento fond, který by měl být ve prospěch zaměstnanců, kteří přišli o, o práci, kteří jsou e, starší 55 let a je dokonce ale i více než 300 e, mladých lidí, kteří e, nejsou ve vzdělávacím programu a kteří také tedy jsou v nezaměstnanosti a rada bez odůvodnění to nepřijala, tento fond. Zatímco předtím přijala věci, které jsou obdobné. A Tedy ta pravidla pro ten příští globalizační fond, pokud si to rada bude přát změnit, tak jsou pro budoucnost. Není možné, aby odmítali změnit pravidla pro fond pro globalizaci, pro ten příští finanční rámec a už to uplatňovat teď s těmi současnými pravidly, s těmi musí rada vnímat návrh komisí, který, komise, který odpovídá ostatním návrhům. A závěrem bych chtěl říci, že pozice rady je ostudná a nerespektuje pravidla, právo a ani belgické zaměstnance, kteří přišli o práci v regionu, kde nezaměstnanost je dvojnásobná oproti ostatním regionům. Děkuji. <clears throat> On va voter. Budeme, budeme hlasovat? Tak hlasujeme. Zahajuji hlasování. Aha, pardon, omlouvám se. Návrh 2. Zahajuji hlasování. A omlouvám se ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato? Návrh Ample 10. Aha, to odpadá. Návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 4. Pro? Kdo je proti? Zdržel se? Kontrola. Elektronicky zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 6. Pro? 6. 6. Kdo je proti? Zdržel se. Zamítnuto. Ample 6. Ample 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Bod odůvodnění eh, E, návrh 1, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Závěrečné hlasování eh, také jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Přijato. 30 hlasů pro, 3 proti. Tak a pokud vím, pan Šastel by chtěl to hlasování, které právě proběhlo, nějak okomentovat. Pane předsedo, já bych samozřejmě chtěl poděkovat výboru za toto hlasování tak důležité a chtěl bych také ocenit odhodlání zpravodaje Fernandeze, protože od počátku pracoval eh, velmi soustavně eh, zohledňoval, co se v té oblasti děje, zohledňoval také eh, jurisdik, Ehm, tedy ehm, výroky, soudní výroky, pokud jde o globalizaci a v souvislosti na evropské úrovni. Nechci se k tomu vracet, k té věci, i když víme, eh, že mm, teď tady zůstávají bez pomoci mnozí pracovníci a Evropa zatím eh, vždy ukazovala svou přidanou hodnotu v tom, jak čelit eh, dopadům globalizace. Ovšem tady je to jinak, dosud to tedy bylo vždy přidanou hodnotou ukázat evropským občanům, jak Evropa může zasáhnout v takových případech v jejich prospěch. Náš zpravodaj to dobře pochopil, měl zkušenosti v této oblasti, já mu za to děkuji. A nemohu než se připojit k prohlášení mé země Belgie eh, na různých zasedáních rady, ať už to bylo v rozpočtovém výboru nebo Ehm, na DG nebo na Koreperu dnes dopoledne tam Belgie opakovaně litovala tohoto rozhodnutí. Jedna jediná země hlasovala proti tomuto návrhu. Mnohé země se zdržely a nebyla tedy dosažena kvalifikovaná většina, aby na Koreperu mohla být věc schválena. A do trialogu půjdeme s tím, že manévrovací prostor tam je samozřejmě omezený, já toho velmi lituji. A stejně jako zpravodaj i já lituji toho, že rada, jak se zdá, již pomýšlí myšlí na změnu různých možností mobilizace tohoto dotčeného fondu, zatímco tady měli vycházet ze stávajících pravidel fondu. Eh, to jsem chtěl vyjádřit. Dobře, jdeme na další hlasování. Makrofinanční pomoc Jordánskému Hášimovskému království. Dopis, který se týká tohoto bodu, vám byl rozeslán a SAD předložili pozměňovací návrh, který byl zapracován, koordinátoři ten návrh schválili na předběžné schůzi. Tedy zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Hlasovali všichni? Konec hlasování. Je to přijato. Jdeme dál. Rozpočet na rok 2019, oddíl 3 komise. Slovo má pan Howard, zpravodaj. Děkuji mnohokrát, pane předsedající. První z těchto transferů, které dnes budeme řešit, DEC 18, se týká otázky Fondu pro přizpůsobení se globalizaci což jsme právě schválili. Transfer mobilizuje 1 milion 632 tisíc eh, a 28 euro eh, ze závazku z rezervy z tohoto fondky do aktivní části tohoto fondu. A dovolíte-li mi komentář, já jsem si detailně přečetl nařízení, k novému eh, víceletému finančnímu rámci v této oblasti a má interpretace je, že v rámci nového fondu by se to také kvalifikovalo. Mobilizací eh, tohoto fondu, bez ohledu na to, že to půjde do trialogu, zajistíme rychlou implementaci, pakliže by ten transfer měl být úspěšní. Takže doporučuji, abychom v rámci jasnosti eh, schvalovali DEC 18 separátně. Děkuji vám. Jsou další komentáře? Nezdá se. Pan Orel z komise, chcete to okomentovat vy? Děkuji, pane předsedo. Jenom bych chtěl říci, že plně podporuji to, co říkal pan Fernandez, pan Šastel a pan Howarth. Potvrzuji, že toto bude na pořadu jednání třístraného jednání zítra a uvidíme, jak se věci vyvinou. Děkuji vám. Děkujeme vám. Tím pádem jdeme hlasovat. Jak navrhl pan Howarth, a já navrhuji se jeho návrhem řídit, že bychom tedy DEC 18 hlasovali separátně. Ano? Tedy zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Je to přijato. A teď budeme hlasovat o všech ostatních DEC. Pan Howard? Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych navrhl, abychom ty ostatní transfery hlasovali en blok. Jenom velice rychle. DEC 20 e transferuje 470 tisíc euro z, jedné, z jednoho oddílu pro pojišťovací trhy do jiného, aby mohly proběhnout dvě studie na téma implementace směrnic v oblasti finančních služeb a pojišťovnictví. DEC 21, tam se transferuje 100 milionů euro na humanitární pomoc, eh, pro fondy pro Afganistán, Sahel a Sudán. Dek 22, to je administrativní transfer v rámci jednotlivých oblastí Horizontu 2020 a v souvisejících rozpočtech. Máme tam celkový počet 3 miliony, 3 miliony 260 tisíc na platbách, DEC 23, pak transferuje z mechanismu civilní ochrany na přesidlování eh, migrantů a žadatelů o azyl. To je 45 milionů ze závazků. DEC 24 jsou administrativní transfery z rozpočtu na budovy jednoho z ředitelství na politiku, konkure, na, na politiku hospodářské soutěže je to 769 998 euro a DEC 25. Tam se přesouvají peníze z rezerv 63 milionů 258 tisíc ze závazků a 54 950, pardon, 54 milionů 950 tisíc z plateb z rezerv na rybolovnou politiku, což souvisí tedy s dohodou eh, s EU, se Senegalem a Martinikem. A navrhuji, abychom všechny tyto transfery hlasovali unblock. Děkujeme vám, pane Havrthe. Chce to někdo komentovat? Pakliže nikoliv. Eh, nevím, jestli komise chce něco dodat. Nechce, děkujeme. A tím pádem můžeme hlasovat. A jak eh, říkal pan Howard, a promiňte paní kolegyně, já myslel, že se hlásí ta oslova. Jak řekl pan Howard, navrhuji skutečně hlasovat unblock. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Teď rozpočet na rok 2019, ostatní oddíly. Než dám slovo panu Fernandešovi, panu zpravodaji. Rád bych vám vysvětlil následující. Máme zde dva transfery, které souvisí s Brexitem na pořadu jednání a to nám došlo teprve v pondělí. Je to C15, což nahrazuje C13 a C16. Vzhledem k odkladu Brexitu na leden 2020 a vzhledem k nepřijetí opravného, návrhu opravného rozpočtu 4 musí parlament eh, navrhnout určité transfery. Vzhledem k důležitosti těchto témat jsem se rozhodl, že udělám ústupek a výjimečně akceptuji, že bychom tyto transfery dali na pořad jednání, byť byly představeny příliš pozdě pro naše interní procedury. Pan Fernandeš. Děkuji, pane předsedo, budu hovořit portugalsky a apresentação. Já představím všechny ty transfery eh, v rámci eh, prvného rozpočtu na rok 2019. Máme tu určité rozpočtové položky, které se týkají infrastruktur, technologií a projektů. A převody na rok 2020, to se týká podpory parlamentu. Tady jedná se na navýšení pro položku pro počítače a příslušné infrastruktury, tam půjde 55 tisíc eur, také 2055 Eh, tam bude eh, navýšení o 90 tisíc eur a pak také podpora pro rozpočtovou položku pro asistenty, kde dojde navýšení o 200 tisíc eur. Pak je C11, jejímž záměrem je podpořit eh, instalace pro tlumočení, v rámci parlamentu a také pokrýt náklady pro externí tlumočení, to znamená navýšení položky 1045 milion 800 tisíc eur a pak snížení v položce 4820, co se týče podpory tlumočení, to znamená, pardon, podpory asistentům tlumočení poslanců. To znamená, celkově by to mělo e, vypadat neutrálně. Pak je tu C12 2019. Tady se jedná o podporu dodatečných prostředků pro výdaje, které jsou vyšší než původní odhady. Týká se to zejména zasedání politických skupin. Tady se na jednu stranu dochází k navýšení 3042, to jsou zasedání konference delegace o 300 tisíc a snížení 2105, což jsou počítače a telekomunikace, což je snížení o 300 tisíc eur. Pak C15, jak o tom právě hovořil pan předseda, právě vzhledem k prodloužení Brexitu, tak to nahrazuje tu původní C13. Tento transfer C15 by měl pokrýt právě to prodloužení Brexitu a ve srovnání tedy s, s tím opravným rozpočtem 4. Pak mm, tu máme nějakých 300 tisíc eur a co se týče běžných výdajů, 4 4 eh, miliony eur a pak eh, by to mělo být vykompenzováno snížením o těch, těch přechodných eh, transferů o nějakých 150 tisíc eur. Pak také dochází k snížení ve výdajích do penze a pak také dojde k snížení výdajů o mm, parlamentní e, podpory e, poslancům a parlamentu měl také další žádosti o převody v rámci C16, to se týče zase také toho odkladu Brexitu, to jsou položky 6220, tam to bude nějakých 62 tisíc eur, pak 4202 milion 130 tisíc, Dále rozpočtová položka 3244, organizace a přijímání eh, návštěvnických skupin, navýšení o 300 tisíc eur, pak 3248, to je audiovizuální podpora milion 800 tisíc eur, 42,50, to jsou ty styčné úřady v hodnotě 320 tisíc eur. Tyto výdaje jsou kompenzovány, to znamená, že dojde k snížení v následujících poločkách 32,18, to je o 620 tisíc eur, 14,04 stáže a specialisté, 106 tisíc eur, pak rozvoj, snížení o 160 tisíc eur, dále 20, 26, pod názvem Ochrana budov, snížení o 1 300 tisíc eur a 2103, to je nějakých 530 tisíc eur, pak eh, právní spory, tam dochází také k snížení o nějakých 300 tisíc a v, v položky pro expertizy 624 tisíc eur. Takže toto vše je zahrnuto v tomto transferu a výsledek je tedy neutrální. Pak, co se týče účetního dvora, tady je také transfer na posílení 17. 19, to znamená transfer pro účetní dvůr posílení 2109 pod názvem Externí služby pro eh, software 430 tisíc eur, pak nových šest stálých asistenčních postů, eh, tedy administrátorů, těch 340 tisíc eh, je kompenzováno zase jinými úsporami v jiných rozpočtových položkách. Dále výbor regionu, Eh, na 2019 tady je posílení šesti rozpočtových položek budovy, technologie a další. Total transferu je 1 519 tisíc eur. 1 519 599 eur. Toto posílení je zapotřebí, aby se financoval soubor eh, různých renovačních prací, dále projekty v oblasti technologie a inovací a tento transfer je také proveden díky úspor v jiných rozpočtových položkách. Hospodářský sociální výbor INF 1 2019, tento transfer 2 milion 454 294 eur část 1 880 tisíc je určen eh, k pokrytí spoždění ve proplácení za budovy za rok 2018 a pak co také, co se týče informačních technologií. Pak je tu také žádost o transfer která zahrnuje položky 2100 a 2002. To jsou takové malé posílení pro budovy a tyto transfery také jsou prováděny nebo pokryty díky úsporám v jiných rozpočtových položkách. Všechny tyto transfery jsou odůvodněny, byly dostatečně analyzovány, jsou správné a já bych navrhoval, aby se hlasovalo pro tyto transfery. Děkuji. Thank you, Madame Guardia Zabal. Děkuji, paní Guardia Zabal. Sí, muchas gracias. Děkuji, pane předsedo. Naše skupina nebude proti žádnému z těchto transferů, ale pokud se tedy mohu vyjádřit k tomuto tak vášnivému světu finančních transferů, zejména v rámci Evropského parlamentu i jiných institucí, tak tady bych měla takový určitý apel, žádost, protože když si čteme informace, tak člověk vlastně ani neví, o co tu jde. A já zmíním jeden konkrétní příklad dodatečný rozpočet pokryje závěrečné náklady Eh, těch single metric sense Tady myslím, asi nejsme všichni experti. Můžete nám vysvětlit v rámci těch transferů jako normálnímu smrtelníkovi, co, o co tu vlastně jde. V některých příkladech je to vysvětleno jednodušeji, ale tady bych to opravdu potřebovala tomu rozumět. Celý náš tým by rád věděl, o co se to vlastně jedná. A pak v některých případech to tak je, v jiných zase ne. Uh, proč je zapotřebí ty určité položky eh, obměnit. V případě Brexitu je to výsostně jasné. Nikdo nevěděl, jak to bude. Musíme tu tedy mít dodatečné výdaje, protože i nadále tedy britští poslanci e, jsou součástí e, parlamentu. Ale pak je tu třeba položka navýšení o 200 tisíc eur na nákup informatického e, zabezpečení nebo například tiskáren do kanceláří poslanců, ale to vlastně v roce 2019 s tím už se počítalo, že budeme mít další kanceláře, tak nevíme, proč je tu ten ta dodatečná žádost. Proč? Bylo to proto, že nebyly dostatečné prostředky předtím a nechalo se tento nákup, až tu budou ty prostředky z jiných položek. Prostě bych chtěla vědět, jak to bylo původně zamýšleno i z toho rozpočtového hlediska. A pak mám ještě dotaz ohledně tedy těch eh, asistentů. Tady ještě nevím, jak to funguje. Já chápu, že ty výdaje nejsou na 100%, že když máme disponibilní prostředky, že ne vždy s nimi vynaložíme na 100%, ale je povinné je vynakládat na 100%, je to požadavek, je důležité to vědět. Tedy jsou tu tyto prostředky, je třeba je utratit, anebo pokud se ušetří, tak se to může převést na jiné věci nebo převést na další rok, takže to je takový technický dotaz, zda je zapotřebí je vynaložit na 100%. Thank you. Děkuji vám. Někdo z dalších stínových zpravodajů by chtěl vystoupit? Pokud nikoli, tak eh, paní Guardia Zabal řekla v podstatě dvě věci. Jednak ta jasnost, což plně podporuji, mohlo by to být jasnější. A e, poprosil bych pana Petručiho, aby nás informoval tamhle. Mhm. Takže pane Petruči, je to na vás. Děkuji, pane předsedající. Je mi velkým potěšením poskytnout vám více informací k otázkám licencí. SEP to je software. To software, který eh, potřebujeme koupit, abychom mohli spravovat zdroje parlamentu. Konkrétně má to být nový finanční systém parlamentu. A abychom ho mohli využívat, musíme si koupit licence. Licence to je právo používat ten systém. Těch licencí je potřeba koupit určitý počet, abychom mohli umožnit všem potenciálním uživatelům toho systému, aby je mohli řádně využívat. Jde skutečně pouze o toto. V rámci parlamentu v jednotlivých generálních ředitelstvích v rámci zprávy rozpočtu je určitý počet specializovaných pracovníků, kteří mají na starosti zprávu financí daných generálních ředitelství a oni musí mít právo tento software využívat. A toho dosáhneme tím, že jim koupíme licence k užívání tohoto softwaru. Jinými slovy, toto je naprosto standardní mechanismus v rámci průmyslu výpočetní techniky. Děkuji vám. No, ale vzhledem k tomu, že jste to vysvětloval takto zdlouhavě, možná by bylo lepší mít v těch písemných dokumentech něco z těchto informací, aby lidé, kteří nevědí úplně mnoho například o tomto tématu, se v té věci mohli vyznat. Nebo alespoň, aby mohli vydedukovat, o čem že to tedy je, že. Hm. Tak, eh, k druhé části paní, toho, co říkala paní Gardia Zabal dám slovo panu Basovi. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedající. Já jsem z DG Finance. Každý poslanec má statutární právo na parlamentní asistenty. Obálka na toto je 24 tisíc euro na poslance a měsíc. Když připravujeme rozpočet, tak eh, to děláme zhruba o rok napřed. Pro tento rok jsme to dělali na konci roku 2017, na začátku roku 2018 a bereme v potaz zejména implementační míru, která v roce 2018 eh, činila nějakých 208 milionů, takže abychom mohli řešit své vlastní finanční závazky do budoucna, připravujeme rozpočet eh, takovýmto způsobem. Ve volebním roce nelze však předpokládat eh, tyto efekty, protože mm, aktuálně byla míra znovu zvolení poměrně nízká, pouze asi 38%, běžně to bývá tak 50%. Když jsou poslanci znovu zvoleni, mají tendenci eh, využívat i nadále své jaksi předchozí zaměstnance. Noví poslanci musí nabrat nové lidi, zejména lokální asistenty, než se ta mašinerie pak může spustit a to poněkud trvá. Jinými slovy, zde došlo k nevyužití všech prostředků. Naštěstí ty prostředky můžeme využít jinde, takže toto je e, právní závazek, ale ve volebním roce je to vždy trošičku složité. Bylo to podpořeno jaksi tou nižší mírou znovu zvolení. Věřím, že tímto jsem vám situaci osvětlil. Děkuji vám. Děkujeme vám. Paní Bonfrisko. Děkuji, pane předsedající. Budu hovořit italsky. Chtěla bych se zeptat. Zda mi někdo eh, může vysvětlit, jak říkal pan doktor Petruči, jak je možné, že Evropský parlament místo těch tradičních licencí, které znamenají nákup softwaru od monopolistických firm na trhu, jak je možné, že Evropský parlament se nesnaží místo toho využívat nějakou modalitu eh, licencí ve smyslu znovu využití licencí ostatních institucí. Děkuji. Pane Petruči, děkuji vám za, otázku. Volba řešení SAP, jak si to zvolil parlament, je výsledek konzultací, které proběhly s subjekty na trhu. Má to na starosti vlastník projektu, hlavně DG Fins, nikoli v DG iTech. My poskytujeme technologickou podporu pro dané řešení, ale proběhla konzultace společně s externími konzultanty, což je tedy externí poskytovatel služeb, kde jsme specifikovali své potřeby a konzultant nám navrhl využít právě toto řešení. Samozřejmě společně s DG Fins jsme celou situaci vyhodnocovali, hodnotili jsme jednotlivá řešení, která se již využívají v ostatních institucích, ale ta řešení neodpovídala našim potřebám. A co se týká tiskáren? No, jde o tiskárny o poslance? No. V nedávné době se předsednictvo rozhodlo, že bude poslancům dávat k dispozici dodatečné kancelářské prostory, přičemž ve standardním situaci mají poslanci k dispozici jednu multifunkční tiskárnu a je možné u každého poslance požádat o dodatečnou tiskárnu pro druhou kancelář. Toto tedy není něco, co bychom dělali systematicky, je to pouze na žádost. A poté, když ty žádosti dostaneme, je potřeba nakoupit určitý počet tiskáren, abychom poslancům vyhověli. Ale nejde pouze o tiskárny. Máme také žádosti o dodatečné IT vybavení obecně, ať už počítače nebo hybridní zařízení, což je nové mobilní řešení, které poskytujeme poslancům, abychom podporovali digitální pracoviště. Děkuji vám. Hmm. To byla tedy jedna z těch nejdelších diskuzí, kterou jsme provedli ohledně transferu. Nicméně rozhodně byla velice zajímavá a děkuji vám všem za přispění do diskuze. Pokud nikdo nemá žádné další připomínky a nikdo nemá žádné námitky, transfer C10, C11, C12 a C15 v rámci Evropského parlamentu budou tedy považovány za přijaté. A to stejné, pan Kunc. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád hlasoval eh, odlišně a proto bych chtěl požádat, abychom o jednotlivých bodech hlasovali odděleně. Děkuji. We, we will vote separately. Takže budeme hlasovat odděleně. C10, EPC 10, zahajuji hlasování zahájené. Když jste hlasovali, uzavírám hlasování. Přijato. C11. Zahajuji hlasování. Když jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato C12. Zahajuji hlasování. Vy Jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. C15. Zahajuji hlasování. Vy Jste hlasovali. Uzavírám hlasování. Přijato. účetní dvůr. Tady první budeme hlasovat C16, zahajuji hlasování, již jste hlasovali, uzavírám hlasování a přijato. Pokud nejsou žádné námitky, tři instituce, účetní dvůr, výbor regionu a hospodářský a sociální výbor budou přijaty automaticky, pokud tedy nikdo nemá námitky, dobrá, takže jsou přijaty, děkuji vám. Nemáme žádné hlasování týkající se budov, to znamená, tímto končíme část hlasování našeho dnešního zasedání. A další bod našeho pořadu jednání se týká desítky výměna názoru ohledně budovy je Žána Moneta v Bazož, paní Kale. Děkuji, pane předsedo. Jde eh, o mm, takové předběžné oznámení ohledně návrhu budovy nebo projektu budovy eh, Bazoš sur Guillon, což je historická budova Žána Moneta. A já bych chtěla připomenout, že jsme my nebo naši předchůdci koupili pozemek v roce 2018 1900 190 metrů čtverečních a e, teď vlastně navrhujeme přikoupit, nebo navrhuje se přikoupit ještě další parcelu s malým domečkem vedle té parcely, e, která nám již patří. E, a tam vlastně to slouží jako konferenční centrum a muzeum Žána Moneta, protože to je bývalý dům Žána Moneta. Ale je to velmi malé, malé. Není to vůbec jako budova Evropského parlamentu, je to opravdu malý domek a Eh, tady je potřeba nakoupit eh, další eh, kanceláře a rozšířit aktivitu tohoto místa, aby se tam vlastně dalo i ubytovávat a aby se vylepšila i bezpečnostní situace těchto míst. Takže já bych ráda k tomu položila několik otázek mm, naší službě. Eh, zajímalo by mě, zda budeme nakupovat pozemek od stejného vlastníka jako minulý rok a pokud ano, tak proč se to nenakoupilo všechno současně. A potom druhá otázka. V odůvodnění tohoto eh, doplňujícího nákupu se to odůvodňuje také bezpečností a eh, rozvojem dalších aktivit. A tady mám stejnou otázku. O tom jste nevěděli minulý rok, když jste koupili, kupovali tu první část tu první parcelu? To jsou eh, takové drobné otázky, které mají symbolický význam, eh, tak aby Evropská, nebo toto jsou místa, která jsou důležitá pro eh, památku Evropské unie. Pan Kozakovs? Děkuji. Já bych také rád využil té příležitosti a položil otázky ohledně této budovy. Otáz, zkoumám, já jsem si to vygooglil, je to historická budova, to je správné. A samozřejmě tady se to bude týkat také zabezpečení a vyhnout se nějakým e, střetu zájmu s třetími stranami. I když je to tedy pěkná budova, kde si e, daleko, ale nevím, jaké tu mohou být problémy se zabezpečením při nákupu, pak také e, webové stránky Združení Žana Moneho tady bych se chtěl tedy uh, snažit pochopit, jak to bude s možnými příjmy tady z těchto aktivit a Pak tedy, eh, proč tady není žádná zmínka týkající se evropských institucí nebo Evropského parlamentu na stránkách této eh, asociace Žána Moneta? Já si myslím, že eh, tyto otázky, pokud budou zodpovězeny, by nám pomohly právě v tomto rozhodování. Pan Andersen. Děkuji. Já bych rád doplnil dvě otázky. V první řadě, pokud vlastník již eh, předložil nějakou nabídku, tak bychom mohli hovořit konkrétněji. Nevím, zda je to možné poskytnout veřejně tuto informaci, bylo by to zajímavé. A pak mám otázku ohledně eh, stavu toho eh, domu, který je na tom pozemku. Tedy bude to představovat nějaké dodatečné rekonstrukční práce? protože to bude také důležitý faktor pro eh, rozhodování, takže pro nás zase důležitá informace. Ještě někdo další má dotazy? Tyto otázky připadají DJ, eh, generálnímu ředitelství Inlo a Cons, takže bych požádal paní Bár a paní Itzel, aby zodpověděli. Je na vás, jak se rozhodnete, kdo pohovoří jako první. Děkuji, pane předsedo. Já jsem paní Bár, jenom abych to uvedla do kontextu eh, generální ředitelství pro infrastrukturu a logistiku. Co se týče otázky paní Keller, tak eh, tady bych vám chtěla říci, že je to stejný majitel, od kterého jsme nakoupili eh, ten pozemek loni a důvod, proč jsme nekoupili vše dohromady, byl proto, že on nám vše nenabízel. On si přál zachovat eh, ten další pozemek, takže v tu dobu jsme nemohli nakoupit vše. V mezidobě ale změnil názor a skontaktoval nás tedy, že nyní má zájem prodat vše, protože chce opustit tu danou oblast. A, takže samozřejmě a, nás by to zajímalo už tehdy to koupit v celku, ale ta možnost tehdy nebyla. A to samé je v podstatě také jakožto odpověď na otázku Zda jsme věděli eh, ohledně tohoto tématu bezpečnostní, ty bezpečnostní eh, obavy a větší využití těch prostor, to se zase týkalo toho, eh, když jsme měli tedy tu první část, zda to mohlo být tak nějak více oddělené a zda bylo zapotřebí tam tedy mi dodatečné bezpečnostní zařízení a i vlastně to zabezpečit od, to, od těch okolních oblastí a aby se zachovalo to, řekněme, tak to od, ten oddělený vzhled a aby prostě tam nebyly další věci v blízkosti těch konferenčních, eh, té konferenční místnosti. A ještě tedy ta otázka zabezpečení, tak nějak eh, uprostřed ničeho, ano, je to eh, takové vzdálené místo, a to ostatně i to samotné odůvodnění k těmto prostorům bylo, aby to byla taková eh, oblast pro možnou reflexi eh, lidí a ty důvody pro zabezpečení eh, jsou tedy stejné, tedy že by možní, řekněme, možné útoky toho nechtěli zneužívat, že tu budeme mít eh, pracoviště, která budou, řekněme, tak nějak lépe napadnutelná, ale i tak tam máme také významné události jako zasedání na vysoké úrovni, které si vyžadují stejnou úroveň ochrany jako tady. Rozhodně to nechceme eh, nějak zkompromitovat jenom díky tomu samotnému umístění této budovy. A pak to eh, Jean Monnet asociace tady tu odpověď odpověď přenechám asi na moji kolegyni z ředitelství pro komunikaci. Ještě k tomu, co řekl pan Andersen, ten právní postup v rámci prodeje nebo nákupu budov a pozemku je takový, že první musíme poskytnout tu informaci vám, tedy to, že majitel nás kontaktoval, že je tu tedy určitá příležitost a poté, co vám dáme tuto prvotní informaci se teprve začne to samotné jednání, tedy samotné smluvní podmínky budou nastoleny a poté se zase na vás obrátíme z výsledky těchto postupů. Zatím nebyly učiněny žádné kroky ani z rozpočtového hlediska, aniž byste o tom byli informováni. No a stav to, té nemovitosti na tom vedlejším pozemku není dobrý, nicméně z našeho hlediska je to dostatečně dobré, aby se to použilo například v mezidobí, kdy se bude stavět ten, ta hostinská budova a rekonstrukce tohoto domku proběhne následně. Má to 100 metrů čtverečných a bude to muset být tedy renovováno také v souladu vzhledem těch eh, místních eh, budov, takže to není otázka nějakého rozsáhlého projektu. Eh, musí to prostě tak nějak spadat do toho vzhledu té malé francouzské vesnice. A ještě paní Itzel. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z oddělení pro European House of History a co se týče té budovy Jean Monnet a združení Jean Monnet, to vlastně spravuje eh, toto združení již po několik desítek let. Eh, tady by se mělo, mm, došlo k vytvoření určitého oddělení v rámci eh, House of European History. Máme tu tedy to historické muzeum, byla, byl to bývalá budova Žána Moného, kde se dělají nejrůznější konference, programy pro školy, které vlastně informují o životu a myšlenkách Žána Žána Moného. Pak, co se týče té webové stránky, ta stránka Združení eh, stále tedy ještě existuje, ale my nyní pracujeme na webové stránce právě toho domu Žána Moného v rámci tedy stránek Evropského parlamentu. Mělo by to být spuštěno příští rok, kde se také objasní otázka vlastnictví. Následně tedy Združení Žána Moného musí rozhodnout o té své webové stránce pro zatím to združení eh, existuje a my doufáme, že i nadále bude eh, existovat, aby dále šířilo tedy toto poselství pana Moného. Pan Wieland? Ja, vielen Dank. Ich wollte Děkuji. Já jsem chtěl jenom stručně eh, ty věci doplnit, protože eh, jsem ten eh, proces na prezidiu sledoval. Tady je to tak, to má takové dlouhodobé souvislosti místa zakladatelů Evropy, a toto je bez pochyby zakladatel Evropy, Jean Monnet, tak ta nechceme nechat zanedbat a chceme je za B také používat. To už několik let činíme a tady musím odkázat také na Združení Žána Moneta. Mnozí jsou to lidé z bezprostředního okolí Žána Moneta, které velmi mnoho věcí dělali dobrovolně, ale teď už zestárli, někdy jsou již velmi staří a proto už to nemohou v této podobě takto v tom pokračovat. Bez té dobrovolnosti by to ale možné nebylo. A teď se přesto ta nadace snaží tam tu dobrovolnost, dobrovolné aktivity zachovat, protože e, to samozřejmě velmi pomáhá Praha, eh, ten dům eh, jsme mm, přivedli do lepšího, velmi dobrého stavu a je tedy přání, aby tady mohly probíhat nejrůznější školení, zasedání a tak dále. To už bylo v minulosti eh, tedy také realizováno a protože eh, tedy to místo je opravdu eh, někde mm, tak mm, na konci světa, ale není to úplně na konci světa, ale asi 50 kilometrů od Versailles eh, a Jean Monnet uvažoval, když si pořídil tento pozemek, protože to bylo dostatečně daleko, aby měl klid ale nejsou tam nebo nebyly tam možnosti přenocování a aby se mohly tam právě pořádat různá zasedání a aby eh, i ty mm, prázdné části mohly být využívány, tak je otázka, zda se to třeba někam eh, nepřesune, mohlo by se to přesunout třeba do Versailles 20-25 kilometrů a eh, pak by, tedy pardon, ve Versailles by se mohlo potom draze přenocovat a proto se navrhuje toto Teď vlastně my tím dotahujeme do konce tu politiku posledních deseti let a já vám mohu pouze poradit, abyste si tam zajeli. Možná, že prezidium by si tam mohlo také udělat eh, klauzurní dny vězní zasedání. Děkuji. Nějaké další připomínky? Já si myslím, že můžeme říci, že se těšíme na dotažení do konce této věci a to se samozřejmě eh, dostane i sem do našeho výboru. A teď se podíváme na další eh, bod. Eh, tady jde o mobilizaci Evropského fondu Solidarity pro podporu Řecku a nejprve má slovo paní Kajili, zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. V únoru roku 2019 ostrov Krít, to je jich Řecka, a sluné místo, ale došlo tam ke mimořádným eh, vlivům počasí, byl tam cyklon a velké deště. To je něco, co bylo naprosto nepředvídatelného, co v Řecku neznají. A samozřejmě s ohledem na geografické umístění celé země a i tedy zejména Kréty, eh, je to opravdu nečekané. Byly tady velmi eh, škodlivé vlivy počasí, dokonce byly oběti na životech a byla poškozená místní infrastruktura, některé horské oblasti eh, v některých částech Řecka byly zcela odříznuty od zbytku země, přístup byl znemožněn a, a, a vše bylo poškozeno. Ehm, a to velmi často ve nejméně rozvinutých částech ostrova, kde ehm, lidé eh, závisí na zemědělství a to vše bylo zničeno. Také eh, domy eh, znevýhodněných osob byly poškozeny. Přímé škody se odhadují na 182 milionů eur což představuje více než 2 HDP tohoto regionu. Eh, kryty. Eh, takže eh, tady komise vypočítala celkový finanční příspěvek Evropského fondu Solidarity na 4,5 asi 4,5 milionu eur. A, a Eh, ukázalo se, že bude potřeba eh, tady mobilizovat eh, další prostředky a já bych vám ráda doporučila, aby tento výbor co nejrychleji schválil mobilizaci tohoto fondu a velmi vám děkuji za vaši pomoc a za to, že celou žádost zvážíte. Děkuji. Stínový zpravodaj by se, některý ze stínových zpravodajů by se k tomu chtěl vyjádřit pan Papadumulis. Děkuji. Chtěl bych srdečně poděkovat paní zpravodajce za to, co zde přednesla. Děkujeme jí za její práci. Na Krétě mm, došlo k mm, velmi pustošivé události. Vše souvisí s klimatickými změnami. Škoda přesahuje 180 milionů euro, což je obrovská částka pro hospodářství eh, Kréty. Částka, která má být eh, poskytnuta z fondu, hm, pokryje podíl těchto škod poměrně vysoký a pokud se nám podaří tuto žádost co nejrychleji schválit a pokud schválíme eh, zprávu, tak na eh, listopadovém plenárním zasedání můžeme zprávu definitivně odhlasovat, tak aby ta částka mohla být vyplacena co nejrychleji a regionu se dostala náležitá podpora. Výdaje na obnovu jsou velmi vysoké a stavební práce již samozřejmě započaly. Řecko eh, se samo této práce chopilo a dalším argumentem je, že jsme svědky toho, že při čerpání z tohoto fondu přesto ještě zůstávají k dispozici eh, určité částky a tady opravdu hovoříme o několika stovek milionech eur, takže bychom mohli diskutovat o tom, zda těchto 2,5 eh, sazby, jestli je to opravdu správná sazba. Měli bychom se nad tím zamyslet, protože toto je jedna z příležitostí, kde občané mohou zažít solidaritu ze strany Evropské unie pokud se posílí toto vědomí v občanech eh, Evropské unie, tak to pro ně bude dobré a bude to dobré i pro Evropskou unii. Děkuji. Máte nějaké další připomínky? Chtěla by se k tomu vyjádřit komise? komise? Děkuji, pane předsedo. Pouze bych chtěl poděkovat zpravodajce za tento návrh. Děkuji. Chtěl bych pouze připomenout, že závěrečná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 7. listopadu v poledne a zpráva bude odhlasována v list, nebo bude se o ní hlasovat v listopadu, 25. listopadu. Bod 12, protokol o provádění dohody mezi Evropským společenstvím a republikou Guinea-Bissau o partnerství v odvětí rybolovu. A slovo má pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Budu hovořit portugalsky. Ještě Tady tento návrh týkající se dohody tedy nového protokolu poskytuje rybolovné možnosti pro plavidla Evropské unie v oblasti Guinea-Bissau. Je to založeno na nejnovějších expertízách a také Mezinárodní organizace pro zachování eh, tuňáku v Atlantském oceánu. Myslíme si, že vše je koherentní, vše je v souladu také s ostatními politikami Evropské unie. A co se týče toho, co se konkrétně týká rozpočtového výboru, tady máme určitou položku v hodnotě 15 miliard 600 eh, tisíc, přičemž z toho 11 eh, milionů se týká tedy eh, přístupu k zdrojům a pak nějaké 4 miliony eur, které se týkají odvět, rozvoje odvětvových politik a lovu tedy nebo rozvíjení té modré ekonomiky v oblasti Guinea Bissau. A já si myslím, že tento protokol by měl být tedy schválen, je výsostně důležitý jak pro Evropskou unii, tak pro samotnou Gineu Bissau. Děkuji. Any of the shadow reporters wanting... Chce se k tomu vyjádřit některý stínový zpravodaj? Eh, děkuji, pane předsedo. Pouze bych chtěla říci, že v zásadě souhlasím se zpravodajem. Je to důležitá dohoda a chtěla bych pouze vyzdvihnout, že nový protokol byl podepsán po velmi eh, pečlivém a přesném vyhodnocení eh, externích expertů k dopadu a výsled, k dopadu a výsledkům e, předchozího protokolu, takže já si myslím, e, že e, rozhodně můžeme protokol obnovit, protože tady jde hlavně o to podpořit modrou ekonomiku a udržitelnost, takže já si myslím, že rozhodně můžeme tuto věc podpořit. Děkuji, paní Haje. Děkuji, pane předsedo, děkuji. Pan Olivier Šastel je stínovým zpravodajem eh, k této věci a je bohužel eh, nepřítomen a proto eh, vám jeho stanovisko sdělím já. Děkujeme panu Fernandeši. Podporujeme udržitelný rozvoj rybolovu v Guinea Bissau a také mm, přidružený průmysl a zajímá nás odvětvové řízení akvatických zdrojů. Je třeba možnosti v této oblasti plně využít. Děkuji. Děkuji. A tím se přesouváme k dalšímu návrhu stanoviska. Jde o protokol o provádění dohody mezi Evropským společenstvím a Demokratickou republikou svatý Tomáš a principův ostrov o partnerství v odvětví rybolovu jménem Evropské unie. Děkuji, pane předsedo. Ta eh, dohoda byla obnovena a vstoupila v platnost v srpnu 2011. Také po té době byla obnovována. Opět i v tomto případě tento pro protokol umožňuje plavidlům Evropské unie rybolovné možnosti ve vodách eh, Soutomé a Principe. Eh, zase i v tomto případě jsme brali v potaz ty nejlepší vědecké analýzy a také doporučení Mezinárodní komise pro zachování tu nějakou a je to také v souladu s dalšími politikami Evropské unie. Evropská komise také provedla zhodnocení předchozích protokolů, to znamená ex post hodnocení těch předchozích protokolů, to znamená tato veškerá část byla zanalizována, včetně konzultace zainteresovaných stran. A co se týče eh, našich pravomocí, tedy té rozpočtové části, tady každoroční finanční částka eh, činí 840 tisíc eur 400 tisíc eur z toho je každoroční přístup v období roční platnosti a pak další ta částka se týká tedy eh, podpora na rozvoj eh, odvětvové eh, rybolovné politiky jsou to mé a principe. Takže vše je tedy v souladu i s národními stanovenými programy jsou to moje principy a také v souladu s pravidly EU, takže doporučuji. To je vše, děkuji, pane předsedo. Thank you. Anybody of the shadow reporters wanting... Děkuji. Některý ze stínových zpravodajů, eh, který by se k tomu chtěl vyjádřit. Není tomu tak. Dobře, tím jsme dospěli k závěru našeho zasedání. Ovšem nejprve vám ještě připomenu, eh, že